Jetzt ist. I'm very sorry about... Velice se omlouvám za spoždění, ale snažíme se najít o něco vyšší židly. For some reason these um, chairs are not very good. No tak křesílka se mi moc nehodí, protože jsem docela malá, takže se omlouvám. Dobré odpoledne všem. Máme tady pár změn v dnešním pořadu jednání, protože tady máme bod 6, výroční zpráva politice hospodářské soutěže EU. To bude první zítra ráno, TISA 9, hned po balíčku o cestovních službách UTP 7. To se odkládá na další zasedání a Dále bylo dohodnuto zapojit nařízení o emisích z lehkých uh, vozidel. Four, four o'clock, depending on how long the rest of the agendas are. I know there will be a lot of interest. Přes, těsně před čtvrtou hodinou. Určitě o to bude velký zájem, protože se k tomu bude vyjadřovat komise. Pokud tomu nikdo nic nemá, tak můžeme přijmout tento návrh pořadu jednání. Jsme živě na webstreamu. Je tady zpráva také o delegace do Silicon Valley. Tu máme k dispozici v angličtině, němčině a francouzštině. Děkuji všem, kteří to mají. žádost a QI kódy jsou také k dispozici a to dá eh, všem vlastně k dispozici všechny materiály, které potřebujeme na dnešní jednání. Potom eh, nařízení obchodu s tuleními produkty, to bylo mm, podpořeno shortem a smyslem jménem Rady minulý týden. Štrasburku, což znamená, eh, že toto bylo teď přijato a teď náš nový oběžník, ten už je také k dispozici a byl rozeslán všem. Když už mluvíme o logistice, máme eh, tady trošku jiné postupy eh, oproti ITRE, oproti lhůtám a když mluvíme o společné zprávy o digitálním jednotném trhu a zprávy z vlastní iniciativy, tak tady budou trošku my změny oproti tomu, co běžně děláme v případě pozměňovacích návrhů a kompromisních návrhů, takže prosím, mějte to na vědomí, protože my jsme převzali určité postupy ITRE a kombinovali je s našima, takže to E, takový melanč obou postupů, toto mějte na paměti, až se budete dívat na ty běžné lhuty pro předložení kompromisu. Máme tady zápas z 3. září, e, ten bude přijat, e, pokud nedojde k žádným úpravám do konce tohoto schůze zítra večer. Aktuální informace o trialogu a třístranných jednáních a ne, žádné, žádné aktuální informace, pokud tady někdo nic nemá. To znamená, že můžeme přímo pokračovat eh, tímto balíčkem svobodných přepravních služeb a poskytování cest asistencí. Rada eh, přijala mm, už měla první čtení the Council and response to to bylo neformálně přijato v rámci kompromisu s textem, který my jsme podpořili. Takže v rychlosti dám slovo zpravodaji, aby mluvil o návrhu eh, doporučení pro druhé čtení. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jak se právem podotkla, výsledek trialogu byl zde představen na Finku 4.6. Schválili jsme ho. Mezitím dokončila rada první čtení a výsledek odpovídá dohodnutnému textu a minulý týden jsme měli v parlamentu i second reading a zítra budeme hlasovat na výboru. Několik poznámek obsahu. Víte, že na základě těch změn v oblasti práva protestující a tím trendem, čím dám tím směrem k cestám online, je třeba změnit tu starou směrnici z roku 1919. Máme zde již mnoho modelů, jak si objednat cestu online, které již nespadají do ochrany této směrnice. Dnes nemáme ještě klasické zájezdy, ale například dnes si můžete sami sestavit jednotlivé elementy vaší cesty podle svých vlastních přání. Co se týče cílu a výsledku, tady myslím si, že mohou Slovenskou, že celkově jsme mohli posílit práva cestujících v Evropě. Máme nové modely, rezervace a e, cesty budou komplexnější a cestující budou lepším způsobem informováni v budoucnosti. Co se týče parlamentu, tady bylo důležité, že máme nová pravidla, co se týče oblasti působnosti směrnice a pak e, zde máme novou úpravu klasických zájezdů, to bylo velmi spolné s radou, rada byla většiny proti eh, tomu přijetí těch kliků. Pak byla, eh, řekla, že ano, pokud tam budeme mít eh, ještě e-mailovou adresu připojenou toho, kdo si tady objednává. My jsme s tímto kompromisem souhlasili, protože tady máme revizní doložku. Po třech letech komise přeskoula zda je třeba nějakým způsobem přizpůsobit tu definici těch click rules a zda je třeba mm, tato pravidla nějakým způsobem rozšířit či přizpůsobit. Text je nyní jasnější a srozumitelnější a mnohé body, které si přál parlament první čtení, se nám podařilo prosadit. Například tam máme definici dodatkových služeb, které nejsou v rámci souborné služby. To je například, eh, když si někdo pronajme auto či motorku. Pak tady máme jednotné právo, jak odstoupit od cesty, kdy spotřebitel může zpětně odstoupit od smlouvy, pokud se cena zvýší o 8% či více. Pak máme lepší podmínky v rámci mimořádných okolností e, přímo na místě, kterým se nebylo možno vyhnout. Pak tady, pokud tedy ten, kdo nabízí cestu v rámci takovýchto podmínek, není to dopravit účastníka zájezda zpátky, tak musí nést jeho dodatečné náklady ve výši až tří přenocování. To bylo v kontextu například toho oblouchu prachu v roce 2010. Tam se projevilo, že je důležité něco takového mít. Parlament eh, chtěl, aby se byly zaplaceny, bylo zaplaceno pět nocí, pak tady máme tedy kompromis tři noci, ale je možné se od, od, odchýlit, když budeme mít v sektoru nějaká specifická pravidla, například nařízení pro letecké cestujících. Na tomto místě chci poděkovat stínovým zpravodajům a také paní předsedkyni. Vždy jsme spolupracovali velice dobře a konstruktivně. Děkuji vám za vaše úsilí a milé kolegyně a milí kolegové, prosím, podpořte zítra zprávu. Děkuji. Okay, the... Takže stínový zpravodaj pro SD tady není. A Thank you, uh, eh, my... Děkuji, paní předsedkyně. Pan Koferaty z SAD, stínový zpravodajů, tady dnes nemohl být, omlouvá se za svou nepřítomnost, ale já od něj mám zprávu. Rád by poděkoval paní Kolenghan, všem zpravodajům, stínovým a všem, kteří spolupracovali, protože to byla dlouhá cesta, nicméně s pozitivním výsledkem a zajiště větší transparentnost pro spotřebitele a, trans- a pro všechny zúčastněné. Bylo třeba regulovat tyto smlouvy z důvodu uh, úprav na trhu během posledních 25 let a nový služeb, které jsou dostupné online. Cílem parlamentu od začátku rozpravy s komisí je dosažení seznamu společných pravidel, které zajišťují transparentnost a srozumitelnost pro spotřebitel napříč Evropou je třeba načasovat eh, tuto rozpravu předtím, než se uzavře dohoda, takže bych rád zdůraznil některé úspěchy. Podařilo se nám dosáhnout transparentnosti vůči spotřebitelům, práva cestujících byly definovány lépe ohledně náhrady, kompenzace a neplnění smlouvy. Proto jsme se vložili povinnosti také poskytnout cestujícím informace a standardizované informační formuláře předtím, než bude uzavřena dohoda, tak aby bylo jasné, že tyto balíčky byly uzavřeny a že spotřebitel z toho bude mít eh, určitá vyplývající práva. Takže je třeba také eh, pokrýt všechny náklady a všechno úhrady spojené eh, s balíčky tím eh, spojené asistenční služby, tam se nám podařilo dosáhnout do uspokojivého eh, řešení, protože eh, nám šlo o adekvátní ochranu cestujících. Revizní proces těchto definic je potřeba do roku 2018, bude doprovázen legislativními návrhy s rozšířením definicí balíčku kompromisní kompromis byl pozitivní pro spotřebitele i podnikatelské subjekty. Je třeba monitorovat tuto eh, legislativu a její implementaci, aby harmonizace pravidel nebyla eh, transponována fragmentovaným způsobem a aby práva spotřebitelů byla řádně implementována napříč Evropou. Ještě jednou děkuji mnohokrát našemu zpravodaji a všem kolegům, kteří efektivně pracovali na této legislativě. Děkuji paní předsedkyně. Okay, so the ECR shadow is Annelien from Boyset. EKR, stínová zpravodajka také tu není. Víte? Ta také tady není. Ještě někdo by se rád k tomuto vyjádřil? Andreas? Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych na tomto místě poděkovat paní zpravodajce za zprávu, práci, kterou odvedla. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že se jí podařilo vytvořit dobrý kompromis, který si můžeme obránit. Na jedné straně tento kompromis hájí oprávněné ekonomické zájmy poskytovatelů služeb, a na druhou stranu, jak to řekla paní kolegyně, v těch mimořádných situacích nabízí řešení pro cestujícím. A víme, že k takovýmto situacím docházelo v posledních letech v Evropě. A kolegyně Catherine Styler, která hovořila za kolega Koferaty, dávám za pravdu v tom smyslu, že třeba abychom nyní pečlivě sledovali, zda ta rovnováha mezi oběma zájmy, které tady jsou, byla dosažena dobrým způsobem. A já si myslím, že zítra můžeme s klidným svědomím to nejdříve podpořit. Děkuji. Ještě někdo? Takže zítra to bude jediné hlasování, bylo to výjimečně dobrá týmová práce, děkuji všem. Ještě chci všem připomenout, že cestování napříč Evropou je právě eh, jedna ze zásadních věcí pro jednotný trh. Eh, ze spotřebitelského hlediska zajištění informací ohledně práv povinností spojených s testováním jsou zásadní pro jednotný trh. Další věc. Máme stanovisko o doporučení pro komisi o vyjednávání ohledně TISy, obchod se službami Vivian Redingová vyžije Ruzie, kterému Pnegora dávám slovo. Děkuji. V prvé řadě máme tady skutečně těsné, eh, těsnou lhůtu Budeme se snažit stihnout eh, tyto lhůty. Jedná se o dohodu, která se týká 50 zemí, které eh, zastupují velkou část světové ekonomiky. Je to tedy velice důležité a ta jednání, eh, která se vedou teď v USA, jsou s tím spojená. Je třeba to integrovat, aby výsledek byl vzájemně kombinovatelný, tak bych to asi uvedl. Pokud jde o kritiku, která padla na adresu různých dohod tohoto typu, pokud jde o transparentnost, tak víme, že Wikileaks skutečně přinutili komisi k větší transparentnosti, to je víceméně škoda a v tomto případě tato transparentnost ještě nebyla dostačující ze strany komise, pokud jde o jednání na úrovni VTO. Bylo tady také uvedeno, že pokud to jednání je transparentnější, tak je to vždy pozitivní faktor. Pokud jde o liberalizaci služeb, má to dopad na celou e- Evropu, což platí i pro minulost, proto je ta transparentnost důležitá. Pak, pak tady máme různé překážky a vyjednavači by měli mít na paměti, že podmínky musí být stejné pro všechny, že je třeba chránit spotřebitele, životní prostředí, to je ostatně to, na čem nám záleží. Pokud jde o služby, ten přístup by měl probíhat na základě reciprocity a je třeba, aby země přijímaly taková opatření, které jsou ve veřejném zájmu. Máme tady pochopitelně určité červené linky, jako určité služby by měly být vyňaté z rozsahu působnosti. Pak ty negativní seznamy, které jsou zaměřené na služby, které nejsou zahrnuté v tom dohodě. Myslím si, že to není dobrý přístup. Měli bychom mít pozitivní seznamy služeb, které do toho spadají. Dále vzájemné uznávání profesních kvalifikací a konkrétní vyloučení některých profesí, jako v audiovizuálním či kulturním sektoru. Připravíme si určité návrhy, které tímto směrem půjdou. Máme na to lhůtu 14.10. A pokud tady budou nějaké návrhy od kolegů, tak to budeme eh, řešit se stínovými zpravodaji na dalším zasedání ve Štrasburku. E Děkuji, paní předsedkyně. Musím říct, že opravdu ten harmonogram je napjatý. Cílem PISA není prostě jenom usnadnit tu dohodu, ale jde o skutečně nové příležitosti tím, že se získá přístup na nové trhy. V rámci společného trhu by měla být zachována stávající otevřenost. Myslím, že potřebujeme jednat tak, abychom zajistili, že to bude pokrývat i nové typy služeb. Myslím, že inovace je důležitá pro naši ekonomiku a se ten koncept musí do sebe také zahrnout. Co se týká záležitosti jednotného digitálního trhu, přeshraničního toku komerčních dat, dat a nové ekonomiky, tak to je zásadní pro podporu růstu ve všech sektorech hospodářství, včetně malých a středních podniků. Tyto úkoly je třeba aplikovat eh, v celém sektoru služeb a musí to být touto dohodou také pokryto. Také bych chtěla zmínit, že bychom měli se snažit zníž, snížit administrativní bariéry pro poskytovateli služeb, především co se týká licencí. Myslím si, že rámec tohoto návrhu je dobře strukturovaný, ale samozřejmě budu mít určité pozměňovací návrhy, aby došlo k doplnění stávající struktury, tak aby to stanovisko bylo úplné. Doufám, že zpravodajka tuto, tyto modifikace zapracuje a těším se na plodnou spolupráci se zpravodajkou. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, to bylo velice jasné. Za EKR, prosím. Děkuji. Hovořím jménem kolegy, který je stínovým zpravodajem a pro dnešek se musí omluvit. Děkujeme paní zpravodajce za tu práci na tomto stanovisku, ale nesouhlasíme s tím, jak k tomu je přistupováno. To stanovisko se věnuje mnoha otázkám veřejné politiky, mnohé jsou důležité, ale jsou to špatně stanoveny priority. Bohužel v podstatě se takto postupuje v Unii, co se týká jednotného trhu služeb a zdá se, že se teď pouštíme do stejné bitvy jenom v dalším měřítku. Je třeba zachovat standardy Evropské unie a chceme mít přístup na trhy po světě. 90% budoucích obchodů se bude odehrávat s těmito trhy a my už si nebudeme schopni být dovol, nebudeme schopni být si dovolit eh, ten standard, který máme. To se týká především budoucích mladých lidí. Ta situace je tedy taková, jaká je a měli bychom získat příležitosti k přístupu na nové trhy je třeba odbourat nadbytečné bariéry, je třeba podpořit malé a střední podniky. Malé a střední podniky nejvíc profitují ze všech obchodních dohod. Oni často nemají přístup na tyto trhy, který se to týká. 70 nových pracovních míst bude vznikat v oblasti služeb, takže pokud nepomůžeme tímto lidem, podvážeme evropský rozvoj. Je třeba stanovit uh, Eh, multilaterálně standardy těch služeb. Musíme být konkurenceschopní vůči těm eh, agresivním azijským trhům. Je třeba, abych souhlasil s tím, co řekla paní Rozier o potřebě transparentnosti. Vidíme, že se stále jedná nedostatečně transparentně, ať už je to TTIP nebo CETA Komise se hodně snaží, co se TTIP týká a mnohé z toho se transferuje i do jednání o TISA. Tady jsou věci, které nemůžete vždycky zveřejnit. Je tady jedna špičková priorita, jsou tady také ambice a hloubka té dohody. Transparentnost je vitální, ale je to jen technická věc Měly by tady být i politické priority. Za druhé, měli bychom se vyhnout nějakým vyčlenováním, neměli bychom vyčlenovat nějaká regulovaná povolání. Například mělo by to být, že jakmile to jednou v té smlouvě bude, není možno už to odvolat. Jde tady o služby třeba audiovizuální a myslím, že pokud to tam nebude, tak by z toho Unie profitovala. Neříkám, že by se mělo jednat o všem. Já třeba podporuji eh, zahrnutí veřejné služby a eh, ve světle těchto informací eh, by se mělo zamítnout přenosnost zdravotních služeb. Je potřeba zapracovat na tom finálním textu. Navíc, co se týká práva na regulace, tak tady je článek 14 GAT, který dobře funguje a měli bychom z té interpretace vycházet. Za předpokladu, že se to podaří v případě TISA, kdyby zpravodajka mohla ukázat, kde došlo k legitimním rozhodnutím, krom této výjimky, tak bychom to samozřejmě rádi slyšeli. Takže TISA je šance a stanovisko tohoto výboru by tomu mělo odpovídat. Měli bychom být uh, optimisty, nikoli v pesimisty a měla by to být skutečně obsáhlá smlouva, všeobjímající, zahrnující. Děkuji. Dita to není, bude hovořit někdo za liberály, v někdo za zelené. Děkuji. Hovořím jménem Igora Šolte, se omlouvám se vteřinku. tak prosím, aby se to změnilo i v poznámkách. Mysl... On to nebude příliš velký rozdíl, naše názory jsou docela podobné. Děkuji Virginii Rozier za její zprávu. Myslím, že je to velice dobrá báze, na které můžeme dál pracovat. Líbí se mi směr, kterým se to obí, ubírá. Myslím, že transparentnost je důležité. Když lidé se vydají do ulic, tak zjistí, když se vydáte do ulic, tak zjistíte, že ty typu rozumí velice málo lidí, ale trošku se to zlepšuje. Takže co se se týká, lidé vůbec nevědí, o čem to je. To znamená, je tady opravdu dost co zlepšovat na tom věře, veřejném povědomí protože nakonec budeme čelit důsledkům toho všeho. Transparentnost, to je první věc, je neuvěřitelně důležitá a jsem rád, že to zpravodajka zmínila. Jsou tady mnohé věci, které eh, zřejmě přesahnou rámec kompetence našeho výboru. Pro mou skupinu, pro mou frakci je také důležité, abychom věděli, že celá řada zemí uzavře tuto dohodu, zatímco rozvojové země to třeba nezahrnuje a tam je velice obtížný přístup k tomu, co se odehrává. Je tady celá řada, které věcí, o nich si myslím, že by v tom stanovisku měly být. Za prvé souhlasím s myšlenkou, že bychom měli mít nějaké pojistky pro služby veřejn, obecného veřejného zájmu a vidím tady určité zásadní věci v tom, kdybychom měli třeba pozitivní seznam, rozhodně by to nikdy neměl být vyčerpávající seznam, to je riziko takových seznamů, když to tam vyjmenujete, tak prostě Eh, můžete nevyčerpat celý ten rozsah a pak eh, se tam může nedostávat nějaké ochrany pro služby ve veřejném zájmu. Tedy nikoli vyčerpávající seznam. Druhá věc, kterou zmínili už kolegové z EKR, tak by eh, ta klauzule se neměla týkat tohoto typu služeb. Vidíme tady v členských státech, že to, co bylo privatizováno, kolikrát nefunguje dobře. Nebudu vám vyprávět o všech problémech, které máme v Nizozemí z, vlaku, a z vlaky, ale to je jasná oblast, kdy je vidět, pokud dojde k politickému vývoji zprava doleva, a je jedno, s kým nizozemí hovoříte, tak se to týká znovu zvažování toho, zda to tak malá země jako Holandsko potřebuje. Takže dohoda TISA by nám neměla zabránit mít v budoucnosti vlastní názor. Takže to je varování k tomuto pozměňovacímu, k tomuto eh, paragrafu, budou k tomu určité pozměňovací návrhy. Je tady jedna další obava a to je, myslím, věc, o které jsme často hovořili, normálně je to tak, že TISA by mohla vést k negativnímu vlivu na malé a střední podniky. Je tady tedy si, co by se mělo v této oblasti změnit. A poslední věc, kterou chci zmínit, souhlasím velmi s tím, že tento typ dohody může mít dopad na práva pracujících a proto je zásadní, aby podmínky práce byly respektovány takové, jaké jsou podle ILO a mělo by to být obsaženo v dohodě samotné. Mám těch bodů možná ještě i víc, ale uvidíte to v pozměňovacích návrzích, ale v podstatě mm, podporuji paní zpravodajku. Děkuji, teď Julie, děkuji. Já chci nejdřív poděkovat zpravodajce nejenom za to, že nám velice svižně poskytla i neoficiální překlad. Víme, že času je málo, lhůty jsou krátké, ale ta věc je velice naléhavá, především transparentnost u nás doma v Berlíně se let ten o víkendu sešlo 250 tisíc lidí, kteří protestovali proti TTIP a CETA. Obecný pocit je, že veřejnost nemá adekvátní prostředky, jak ovlivnit jednání, která probíhají. To je jedna z hlavních obav, která se s těmito dohodami pojí. Pokud by parlament chtěl v těch jednáních hrát výraznější roli, pokud by chtěl lidem dát pocit, že jejich hlas může mít nějaký vliv na průběh jednání, tak je třeba mít jasné limity a vyslat komisi signál, že některé věci nemohou být předmětem jednání, a že pokud ne, se nepodaří některé věci zajistit, tak je prostě třeba jednání ukončit. Co se týká obecného přístupu, tak my bychom rádi byli e, důraznější v oblasti veřejných služeb, zahrnutí veřejných služeb do jednání TISA by mělo být mimo vší otázku a návrh zprávy od výboru Kinta paní, paní Redingové, tak ten text je takový, že je trochu přesnější ve vyloučení těch veřejných služeb, blíží se víc tomu, co parlament prohlásil v rezoluci k TTIP, takže od toho bychom ustupovat neměli. Dále, co se týká veřejných zakázek, tak souhlasíme z body zmíněné pravodajkou, ale mělo by tam být doplněno, že se to týká i udržitelných zakázek. A co se týká pozitivního seznamu, tak s tím souhlasíme, ale mělo by být jasné, že ten seznam by měl umožňovat přístup k trhu. A protože to stanovisko IMCO, tak si myslím, že bychom se měli víc věnovat i otázce elektrického obchodování, e-commerce, ochrana osobních údajů, tím se bude zaobírat i výbor LIBE, ale ochrana spotřebitele v oblasti elektronického obchodování znamená, aby tito lidé používali stejnou ochranu online, jako se požívá offline. Tady budeme předkládat pozměňovací návrhy. Dále interoperabilita mobilita, přístup k e-governmentu, elektronické zprávě, tak jednání TISA nesmí podkopat princip neutrality sítě a musí zajistit, že uživatelé internetu budou moci modifikovat dohody. To jsou tedy další body, o nich si myslíme, že tam zatím chybí, ale obecně souhlasíme s tím přístupem, zpravodaje a těšíme se, že budeme na této zprávě dále pracovat. Děkuji. Tak Mark Tarabela je ještě na mém seznamu a ještě někdo další se hlásí, tedy Mark? Děkuji, paní předsedkyně. Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že to vidím eh, celku pozitivně. Možná bych dodal jednu věc. Mně se až tolik nelíbí pojem občanská společnost. Spíše bychom měli hovořit o zúčastněných stranách, protože například i my politici patříme k občanské společnosti a máme určitou odpovědnost v rámci občanské společnosti. Je třeba si to uvědomit, že politika patří do občanské společnosti. všichni musíme respektovat tatáž pravidla a pokud tam budeme mít změnu takto občanskou společnost, tak ještě prohloubíme ty propasti mezi politikou a občanskou společností. Takže já bych to rád vyřešil nějakým lepším způsobem a přednes, předložím k tomu pozměňovací návrh. A dále ještě několik poznámek. Zásadní role veřejných služeb, služeb obecného ekonomického zájmu, je nepopiratelná a potřebujeme jejich dobrou definici. Veřejné služby mají být službami pro ty, kteří jsou na ně odkázáni a já si myslím, že potřebujeme i odpovídající financování veřejných služeb v se smlouvami a o tom bychom měli také hovořit, neměli bychom to mlčky přecházet a dále. Definice toho, co podléhá hospodářské soutěži a co může být předmětem vypsání veřejné zakázky, například oblast zdravotnictví. Tady jde o to, aby lidé měli péči, přístup ke zdravotní péči. Nechci, abychom se zaváděli americké poměry, abychom přijímali americký model. Pokud v USA chcete mít zdravotní péči například pro své děti, tak vám musí fungovat kreditní karta. Něco takového si nepřeji. Nechci, aby určité služby se v Evropě staly zbožím. A to tež, to platí zejména tedy pro oblast zdravotnictví, ale je to pouze jeden příklad. A dále zadávání veřejných zakázek, tendry. I zde si myslím, že jsme si vymezili rámec, jak také pro partnerství soukromého veřejného sektoru, ale přesto si myslím, že je důležité a že je jasné, aby státní orgány měly možnost se strukturovat a organizovat, jak si přejí. Tady navazuji na to, co řekla paní Rühle, pan Kreutzmann. Například ty komunální podniky v Německu. Ty poskytují základní služby, například vodu a tak dále. A tady je důležité, aby tuto možnost měli i nadále, protože v Německu ta eh, to velice dobře funguje, systém komunálních podniků měn, prvníte měst a dále. Vzájemné uznávání profesních kvalifikací, to je samozřejmě zásadní, ale zde je třeba, abychom si dali pozor na jednu věc, totiž na to, aby ta ekvivalence byla skutečná. A tady opět, opět mám na mysli oblast zdravotnictví a všechny ty, kteří v této oblasti působí skutečně je důležité, aby ta ekvivalence klasifikací byla a mám pocit, že v některých zemí se ekvivalence uznává příliš rychle a snadno, i když vlastně ta či ona konkrétní klasif, kvalifikace ekvivalentní není. Takže na to je třeba si dát pozor. Já prostě nechci, aby ti, kteří mají dobré vzdělání, najednou eh, čelili konkurenci kolegů, kteří jsou méně kvalifikovaní. A další věc, ještě to tady také padlo, i spotřebitel potřebujeme mít, mít důvěru v elektronický trh. A v některých oblastech je to obtížné. V některých oblastech digitálního trhu je obtížné zajistit tuto důvěru, prosadit se, protože někde jsou, existují různé míry důvěry, někde se elektronickému obchodování tolik nedůvěřuje, takže tady je třeba se zaměřit zejména na lepší ochranu. Děkuji. Would anybody... Chtěl by se k tomu ještě někdo vyjádřit, někdo další? Dáme opět slovo zpravodajce. Ça va, Marc Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Je remercie tous les... Děkuji. Děkuji všem kolegům a kolegyním za jejich poznámky a již se velmi těším na pozměňovací návrhy, které předložíte. A budeme mít ještě možnost se nad nimi setkat, takže před námi ještě velký kus práce. Paní předsedkyně přerušuje. Mám problémy s tlumočením. Mohla byste možná odstoupit trochu, odsunout se nebo někdo více od mikrofonu? Tedy, co se týče pozměňovacích návrhů, o těch budeme hovořit eh, s kolegy na Štrasburku, také v rámci příštího pléna. Lhůta je 14. října, tedy příští čtvrtek v poledne. I understand that the commission would like... Komise se hlásí. Je to tak? Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel, ale promiňte, jsem vedoucí oddělení politické koordinace v generálním ředitelství pro obchod a krátce bych se vyjádřil k tomu, co zde bylo řečeno. Nejdříve děkuji výboru za jeho zájem o vyjednávání a rovněž paní autorce stanoviska. Co se týče takových těch zásadních liní, těmi souhlasíme to, co je v jejím návrhu. V rámci toho souhlasíme s tím, co je v jejím návrhu, ale připomínám jednu věc. Oblast služeb je pro Evropu samozřejmě významná. Je třeba si uvědomit, že 70% naší ekonomiky spadá do této oblasti a služby mají také velký podíl na našich vnějších obchodních bilancích jsme silní a mohli bychom být ještě silnější, když se nám podaří v zahraničí odbourat odpovídající překážky. Což je důležité i za ohledem na trvalé udržitelnou konkurenceschopnost. Evropský trh je relativně otevřený zahraničním službám, ale opětovně tomu času tak není, protože jsme se tedy této věci ujali. Měli bychom si jasně uvědomit, jaký cíl tato vyjednávání mají. Jednak jde tedy o otevření trhu, o to, aby i naši poskytovalé služeb mohly být činěni na třetích trzích a aby tam nebyly diskriminováni. Nejde tedy o regulaci. Pokud chceme akceptovat to, aby zahraniční hospodářský subjekt se mohl účastnit řízení v oblasti zadávání veřejných zakázek musí dodržet veškerá evropská národní pravidla. Nejde tedy o to, abychom snížili úroveň ochrany. A ani nechceme omezovat práva zpracujících či e, právo spotřebitele. Veškerá tato ustanovení musí takovýto subjekt třetí země dodržet. A právě Týza dává možnost zavést své vlastní pravidla, se kterými pak nikdo nemůže hýbat. Veřejné služby. Ti stávající i budoucí zůstanou stranou. Doposud jsme nikdy neakceptovali nějaké přísliby v oblasti veřejných služeb. Bylo to tak tomu i v případě GATU, v případě dalších bilaterálních dohod a ani v případě TIZY tomu tak nebude. To bych rád podtrhl. A Tady se zaznělo, že máte preferenci pro to mít pozitivní seznam. U týzy vytvoříme nějaký, jakýsi hybridní seznam. Půjde o to tedy, které služby jsou otevřené pro zahraniční hospodářské subjekty. To bude pozitivní seznam. Řekneme tedy, co akceptujeme jaké typy služeb. A pak zde budeme mít ještě negativní seznam. To je vlastně přístup, který zastává Evropský parlament v případě TTIPu. Je to vlastně v usnesení k TTIPu tohoto parlamentu, které bylo přijato v černu. Dále právo na regulaci a právo na soukromý život a ochranu údajů. do tohoto eh, dohoda nezasahuje a poslední poznámka k transparentnosti. Velmi bedlivě jsem naslouchal tomu, co tady bylo řečeno, jak důležitá je transparentnost. Doposud jsme veškeré dokumenty, které souvisí s vyjednáváním o tyze parlamentu zpřístupnili. Co se týče přístupu k eh, jaksi citlivějším dokumentům, ten má vyhrazená monitorovací skupina, ale veškeré Ostatní dokumenty jsou přístupné všem poslancům parlamentu. Co se týče širší veřejnosti, tady existuje internetová stránka Evropské komise, kde je text, který se věnuje dohodě TISA. V tomto textu naleznete vše, co bylo doposud učeno v této věci, je to tam zveřejněno. Jsou tam zveřejněny naše výhrady, například eh, to, co se týká veřejných služeb. Tento týden či začátek příštího týdne předloží komise nové sdělení, ve kterém představí svou novou obchodní strategii. A eh, právě v tomto sdělení se bude zabývat i tématem transparentnosti a náš komisař vysvětlí tento přístup během příštích dnů a ten nový přístup samozřejmě bude mít svůj vliv právě i na dohodu TISA. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji. So we're moving on to the... Takže přejdeme pro lhůtu, na lhůtu pro legislativní přeskum. Jedna z oblastí, která spadá pod IMCO, jsou místa jednotného kontaktu podle směrnice o službách. Má to pomoci jak poskytovatelům, tak spotřebitelům, aby bylo jasné, jaké práva a povinnosti mají eh, během obchodování napříč Evropskou unii. Eurochamber prováděli implementaci, studii o implementaci těchto jednotných kontaktních míst a vítám generálního tajemníka Eurochamber. Je to malá místnost, ne moc příjemná. Nemá dost kabin a velmi nízká křesílka. Ale panu Ombrusí neho vítáme. A také vítáme komisi. která zastupuje modernizaci jednotného trhu pod DG Grow. Dojde k prezentaci výsledků z černové studie pan Albursini předloží eh, výsledky té namátkové kontroly. Děkuji za tento, jak my tomu říkáme, mystery shopping. ale nejprve dám slovo Claire Berry. No, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jste mě pozvali, abych eh, mohla eh, ve, ve dvou prezentovat tuto věc Eurošampr. Ta jednotná kontaktní místa jsou asi největší výhodou tato směrnice o službách, protože cílem je zjednodušit administrativní náklady a administrativní prostředí a také eh, zredukovat množství času, které souvisejí s eh, administrativním prací, administrativními náklady. Tento výbor ho, ho, to hodně podporuje a my jsme rádi, že vám můžeme informovat o toho, čeho jsme dosáhli. Komise ví, a proto jsme tady z Eurochamber, že podniky hodnotí tato jednotná kontaktní místa oproti vlastním potřebám a oproti tomu, co potřebují, aby mohli vlastně mm, provádět svou práci. My jsme prováděli první benchmarkovou studii v roce 2012 a od té doby jsme se snažili o integrovanější přístup, tak aby tato kontaktní místa byla ambicioznější a plnila příslušné cíle. My jsme tedy nezamodernizovali záležitost o právních službách, ale zaměřili jsme se na chartu, která zkoumá tři oblasti. V prvé řadě rozšíření působnosti, aby se nejednalo pouze o autorizaci a poskytování licencí, ale i další oblasti, jakožto sociální eh, zabezpečení DPH a další věci dále překonat technické problémy s poskytováním služeb online. Pochopitelně postupy je, mož, je nutné mít online, tak aby byly rychle dostupné a také, aby kontaktní místa byla uživatelsky přetelské a snadné pro použití. Kolegové vám řeknou něco o studii a pan Ambrusini z Eurošambr eh, bude mluvit eh, o vlastním příspěvku a pochopitelně vám budeme posléze k dispozici. Budeme čekat na vaše dotazy a dotazy dalších členů tohoto výboru. Děkuji. Mnohokrát děkuji, Claire. Cílem studie bylo zjistit, jaká je situace v oblasti jednotného kontaktního místa po těch chartě, proto jsme se podívali na dvě aspekty charty. Jak to plní směrnici o službách, to je povinná část, a pak PSC charta, která je vlastně v dobrovolné části. Provádíme testování PSC to spolu s Eurochamber ale pak je tady ještě jedna věc. A to je podívat se, jak ta kontaktní místa jsou propojeny s kontaktními místy e-government jednotlivých členských států. My jsme vyslali dotazník, počkali jsme si pak na odpovědi a měli jsme interview se čtyřmi státy Německem, Chorvatskem, Rakouskem, aby jsme zjistili, jakým způsobem to zapadá do této strategie. A představou bylo také zjistit, jak eh, státy řeší e-podpisy a e-identifikaci a jak se to uplatňuje pro zahraniční občany. 17 z 20 zkoumaných států to považují za součást vlastní strategie, což eh, je strašně důležité, protože to může PSC posílit a nemusí být úplně nezávislou iniciativou. Mystery shopping. My jsme otestovali čtyři oblasti a my jsme žádali, aby osoby bez uvedení vlastní totožnosti otestovali kontaktní místa ve vlastním členském státě a v dalších členských státech. Ehm, tento kontrakt byl poskytnutý Gemini a Eurochamper, co se týče kvality a dostupnosti informací. To se nejprve týká obsahu informací, o jeho objemu, struktuře a jak je jednoduché se navigovat na těchto webových stránkách. Jak například používat vyhledávací funkci. Problém je, že je tady velká mezera mezi informacemi obecného charakteru, kde 71% pro registraci je víceméně v pořádku, ale sektorově specifické informace, jakož licence a povolení, tady mnohé státy neposkytují plnohodnotné informace. Informace často chytí, nejsou kompletní anebo nejsou přizpůsobeny uživatelům. Pokud by si členské státy rozhodly zorganizovat toto podle životního cyklu, tak eh, na tom budou lépe než ty, které to neřeší. Nejlépe na tom jsou Lucembursko, Kypr a Irsko, nejhůř Řecko, Rakousko a Německo. Největší problém je navigace, 68% a objem dostupných informací pouze 53%. Další kritérium transakční povaha e postupů. Takzvaná transakcionalita. Je to vůbec elektronický postup? Také jsme zkoumali možnosti platby přes internet a takzvaný track and tool. Je tady průměrná účinnost asi 61%, ale jsou velké rozdíly mezi členskými státy. Estonsko, Norsko, Švédsko, ty mají skoro nad 80% v této oblasti, zatímco 61%. To je skutečně velmi nízké skóre. Také jsme se dívali na takzvaný e-completion, na splatnost a ptali jsme se našich nakupujících, jestli by se mohli podívat, jestli je to online, jestli jsou tam jednostrané transakce, jestli je můžete vložit a odeslat běžným mailem, jestli je možné to provést e-mailem, anebo jestli celá ta transakce se dá provést na stránkách příslušného orgánu. Pokud jde o transakcionalitu, tady je velký rozdíl mezi obecnými postupy pro běžnou registraci subjektů zvláště na místní, regionální úrovni, toto není vždy k dispozici online. Třetí kritérium, bohužel, je to, které má úplně nejhorší skóre, 41%, a to je přístupnost pro zahraniční uživatele. Tady jsme zohlednili několik prvků, jak kompletní jsou tyto postupy, jestli je to k dispozici v cizích jazycích, jestli je to přeshraniční, což je v rámci směrnice o službách velké něco zvláštního. Je zjevné, že v jiných jazycích jsou k dispozici čím dál více informací, tak to znamená, že členské státy se snaží plnit chartu, ale kvalita těch informací není vždy aktu- dobrá, aktuální a ne všechny informace jsou k dispozici v jiném jazyce. Je tady velké zlepšení ze strany členských států oproti vytvoření nebo přeshraničních služeb, ale e-postupy pro zahraniční uživatele, těch se jaksi nedostává. Dále národní vytvoření a založení oproti přeshraničního. Tady je velký rozdíl oproti tomu, co je k dispozici pro národního poskytovatele služeb a pro zahraničního poskytovatele služeb. Obecně řečeno, mnohé postupy jsou skutečně eh, dostupné pro místní poskytovatele, ale ne pro zahraniční. Dále, užit, použitelnost, kvalita služeb, asistenční služeb, jednoduchost užití a rychlost použití. Tady máme také velké rozdíly zvláště pokud jde o asistenci. Mnozí nakupující nás informovali, že počet kanálů a kvalita se významně liší mezi jednotlivými členskými státy a kromě toho tyto služby skorují o 50% méně. To souvisí s faktem, že tyto služby většinou nejsou dostupné v jiném jazyce. Pro nakupující je těžké také odhadnout, jak dlouho bude trvat a jak bude náročné vyplnit tyto postupy online. Pokud se podíváme na celkový úspěch, celkový výkon PSC online, Vidíte to barevně, máme pouze dva státy, které mají průměr nad 75% a dva Eh, státy, které skorují pod 40%, to jsou procenta, na kterých jsme se shodli s členskými státy pod 40%, to znamená, že to na tom hodně špatně, na 70% hodně dobře a uprostřed je to průměr, což je největší část, největší počet členských států. Pokud si to porovnáte s předešlým skóre, tak zjistíte, že se to nedá porovnat přesně, protože je tady rozdíl v čekacích eh, v zatížení. To zatížení momentálně největší je pro informaci, pro přístup eh, zahraničních uživatelů a také uživatelnost. Další rozdíl v té studii je rozdíl mezi povinnými a dobrovolnými požadavky. Tady je zjevné, že členské státy mají většinou dobré store u dobrovolných požadavků na místo povinných proč? Protože kdykoliv je ten postup vysokoobjemový, tak tam členské státy to dávají většinou online, protože jim to pomůže. Ale zatímco podle směrnice o službách, podle konkrétních sektorových požadavků, tak je tam menší objem a proto členské státy to nedávají často online. Je to velmi náročné, protože toto se musí poskytovat podle aktuálních verzí směrnic i na místní a regionální úrovni. Je tolik konec této prezentace. Děkuji a teď Eurošambl. Thank you. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Mm, vítejte v realitě, chce se mi říct. Evropští obchodníci by skutečně velice rádi viděli, kdyby se věci daly do pohybu. Po šesti letech od té, co uplynula lhůta pro implementaci směrnice o službách, stále vidíme, že to, co mělo být hlavním nástrojem pro integraci evropského biznesu v rámci ostatních členských států nebo rezidentů, tak to zatím nefunguje tak, jak bychom si byli přáli. Čísla, která tady byla prezentována, skutečně působí zklamání. Zhruba 50 je průměr stávajících fungujících opatření podle PSI. E. Nejsme dostatečně spokojeni s výsledky studie. My v Eurochambers jsme odstartovali další studii mezi členy v Evropském parlamentu podnikatelů. Batali jsme se na specifické bariéry, s nimiž se obchodníci potýkají při přeshraničních eh, obchodech. Nepřekvapily výsledky. Výsledky jsou docela podobné jako výsledky té studie o jednotných kontaktních místech. Je tady deziluze mezi obchodníky a podnikateli, protože jednotný trh neposkytl podobná pravidla ve všech členských státech, ale proto je tady návrh, aby nástroje, onlineové nástroje, jako třeba jednotný, jednotný kontaktní bod, by měly být vyvinuty, měly by být zavedeny, měly by být k dispozici k využívání v obchodní sféře. Na tomto pozadí bych chtěl říct, že máme čtyři hlavní doporučení, o nichž vám dnes chceme vyprávět. Za prvé, měli bychom přijmout a jsme rádi, že komise se do toho už pustila, nulovou toleranci pro nekompatibilitu. Hovořili jsme o směrnici léta, přizpůsobovali jsme všechny možné řádky textu, věnovali jsme se rozdílům v jednotlivých členských státech, ale teď po šesti letech, co uplynula lhůta pro implementaci, eh, čekáme od komise daleko ráznější přístup k členským státům, které zatím neimplementovaly. Nemůžeme si zpětně stěžovat, že firmy nebo e, občané nevnímají hodnoty Evropy, ale my jim je totiž neposkytujeme, oni je vidět nemohou. Druhá věc, druhé doporučení. Nový regulační rámec který by přinesl globální přístup k onlineovým službám. Viděli jsme, že nemáme rozdílu mezi povinnou a dobrovolnou částí služeb, které jsou zahrnuty v tom jednotném kontaktním místě. To tedy znamená, že to dělení je v podstatě umělé a my bychom rádi viděli nějaké posouzení, kde by všechny ty části, povinné i dobrovolné, byly sjednoceny, protože suma sumárum, co my opravdu potřebujeme, je efektivní a vlídné prostředí. To zmínili i zástupci komise. Já bych eh, to rád zdůraznil. Třetí doporučení, jednotné kontaktní místo musí být střiženo na míru koncovému spotřebiteli. Nemělo by to zrcadlit způsob, jak veřejná zpráva myslí. To není příliš užitečné. To tedy znamená, že bychom měli mít víc věcí dostupných online, měli bychom eh, vyvinout, vypracovat eh, jazyk, který pomůže, aby ti lidé chápali, co čtou. Také potřebujeme zlepšit interoperabilitu. V mnoha členských státech máme různé vstupní body, ale každý jednotlivý vstupní bod pracuje sám pro sebe, to znamená, že potřebujeme tu myšlenku jednotného vstupního místa, tak, aby to bylo realistické jako jednotné kontaktní místo. V neposlední řadě poslední bod, potřebujeme větší angažma v tom peer-to-peer -to -peer review, v tom posuzování návrhů na evropské úrovni. Pokud se ptáme jednotlivě zástupců členských států, těch, kteří to mají ve své kompetenci, tuto implementaci, tak oni jsou z výsledky spokojeni. Někdy, někdy v podstatě je to ale tak, že se něco málo zlepšilo, ale završení jednotného trhu je ještě někdy v nedohlednu. Vzor tomu, že je to neuvěřitelně důležité. Děkuji vám. Questions. Nějaké otázky? Catherine? Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji vám za prezentace. To je docela zklamání, ty výsledky. Máme tady tu, tu nerovnováhu mezi těmi grafy, které jsme viděli. Viděli jsme, že někdy je obsáhlá stránková zpráva, vidíme, že je tady velký rozdíl, ta kritéria jsou různá, jsou to poněkud bizarní výsledky. Myslím si ale, že je to dobrá iniciativa a pak vidíte něco povinného, dobrovolného. Komise je silná jenom do té míry, do jaké míry členské státy spolupracují, proto je pro komisi těžké říct, že se musí implementovat, když nemají právní sílu to prosadit. Myslím, že pokud je to dobrovolné, tak pak je těžké trvat na prosazení. Co se týká TISA, tak myslím, že tam se hovoří o tom peer-to-peer -to -peer review, diskutovat o tom, jak být lepší v tom či v onom. Uh, co se týká toho povinného a dobrovolného, jak nutit členské státy nebo komisi, aby fungovaly v rámci toho, jaká jsou pravidla. Na druhou stranu členské státy, každý má různý přístup. Argument je, že potřebujeme mít větší míru úspěchu, je třeba se poučit, se uh, úspěšného přístupu. Takže to jádro, o které jde, jde, abychom to využili. Vzdor tomu stále máme místa, která zaslouží vylepšení. Je to tedy velice zajímavá otázka. V roce 2006 byla ta směrnice o službách, implementace do 2009 a vidíme, že duch té směrnice stále nebyl naplněn. Takže to je opravdu zajímavé. Musíme se dozvědět víc a vědět, jak to zlepšit, až příště uslyšíme zprávu, kde bude se hovořit o 50%. Doufám, že se dostaneme k jako 80-90 někdy. Děkuji. Prosím. Děkuji. Ano, slyšeli jsme, že situace není dobrá. Také se tady o tom už tolikrát hovořilo. Ale když eh, říkáte, Hrušámbr, že nefunguje jednotný trh, tak co se týká jednotného kontaktního místa, tak pak vlastně to tež platí pro pravidla v jednotlivých členských státech, že to funguje tak různě. Můžete prosím říct, jaká je priorita, čemu se věnovat nejdřív, co je hlavní překážkou pro obchodní aktivita, s čím začít, čemu se věnovat hned, co bolí víc, co bolí míň. Děkuji. Já bych nazbírala pár otázek. Zase, zase. Uh, se objevují organizace zastupující obchodníky a chtějí vědět, jaké pravidlo platí, zda ta lokální, zda mezinárodní. Oni by rádi podnikali online a věděli, jak to funguje, tedy jaký certifikát, různý certifikát Mm, další bezpečnostní testy v té zemi, v oné zemi, mělo by být snadné to zjistit a jak já to chápu, tak to by ta jednotná kontaktní místa měla poskytovat a je to zásadně důležité, aby se odblokovaly ty eh, toky v Evropě, hlavně v digitálním světě. Zase malé firmy říkají, my chceme mít jasné informace. Je to šest let od doby, kdy se to mělo všechno zavést, dokonce i v těch nejlepších zemí jenom tři čtvrtiny těch informací jsou poskytovány. Kdybych já se vydala na nějaké webové stránky a věděla, že jsou tam eh, mezery, tak bych tomu nedůvěřovala. Dokonce kdybych šla na lucemburskou webovou stránku a nebudu jí moci stoprocentně důvěřovat, prostě protože to není dokonalé. Tedy první otázka to se platilo z unijního rozpočtu, něco se platí z rozpočtu a ono to nefunguje, takže otázka je, jestli by se to nemohlo udělat jinak. Za druhé, domáháme se správných informací, takže kdyby tohle fungovalo fun- dobře, tak by to pak tomu obchodnímu sektoru prospělo, tedy jsou ty mezery takové, že je třeba je zaplnit. A potom to, o čem jste hovořili, prosazování a jmenování, jak to zlepšit. zlepšit. Máme veřejné zasedání výboru a vidíme v každém jednotném případě, vidíme země, velké podstatné země Evropské unie, které prostě nejsou v souladu. Ten přístup je stále fragmentovaný, ale i když ti, kteří jsou v Evropě nejlepší, přesto nejsou v souladu, tak jak budeme, jak můžeme očekávat, že i ti ostatní budou v souladu. Tedy jak jmenovat, ukazovat na vyníky prstem. Já naprosto chápu, že někdy různé země mají různá národní a lokální pravidla, ale mám pocit, že tady je naprostý nedostatek transparentnosti, což opravdu brání fungování jednotného evropského trhu. Does anybody want to come in? Chtěl by se do toho někdo pustit? Ano, co udělat, abychom něčemu pomohli? stále hovoříme o těch jednotných kontaktních místech a stále máme kontaktní místa, místa, místa. Teď tady máme zase tu bránu jednotného trhu, jak ty chodáci lidi v 28 členských státech mají vůbec vědět, co znamená jednotné kontaktní místo, pokud je to tak rozstříštěné. No, to je přesně ten důvod, ti lidé se ptají nás, poslanců, a ptají se, jak to dělat eh, vůči národním orgánům. Oni nemyslí na ta jednotná kontaktní místa. Takže možná komise a Eurošambr by na to mohly odpovědět. Paní předsedkyně, vy jste přesně vylíčila to, co já jsem myslel, když jsem hovořil tím, co jste formulovala. Je tady pár bodů, které bych chtěl zdůraznit. Za prvé, jaké jsou priority, co by obchodní sféra chtěla, aby fungovalo v těch jednotných kontaktních místech. Za prvé, dostupnost a dosažitelnost informací, protože pokud uh, si vzpomenete ještě na ty folie, které tu byly ukázány, tak dokonce i dostupnost informací je jenom v malé části. Další část, když chcete završit některé ty procedury online, dokončit je, tak tam není nic jednotného, jednotný vzorec, co by bylo Eh, odpojeno od sítě. Nejsnažší způsob je završit ten proces online. To by ušetřilo čas, peníze i námahu. Ale aby to bylo možné, potřebujete mít formulář, který můžete vyplňovat. My to chápeme tak, že vzdor tomu, že tady padlo tolik moudrých rad v této místnosti, v tomto parlamentu, tak v reálu, když pak dojde na implementaci v členských státech, hovoří každý jiným jazykem. A teď nemám na mysli jazyky tak, jak je primárně známe, ale ten duch je různý. Druhá poznámka, kterou chci udělat, se týká peer-to-peer -peer review. Proč je to pro nás tak důležité? Za prvé, peer-to-peer -peer by měl mělo být na principu strukturovaného dialogu s členskými státy. Chci říct, co se týká individuální odpovědnosti za jednotná kontaktní místa v členských státech, když to pak srovnáte se zbytkem Evropy a vidíte pak taková, taková zklamávající čísla, jako jsme viděli, tak ty iniciativy Evropské komise, všechny ty pilotní projekty, deset členských států, pokud se nemýlím, což znamenalo strukturovaný dialog, vidět, kde jsou ty problémy, kde se co dá zlepšit, tak to je neuvěřitelně důležité, ale pak potřebujete to ověřit nejenom s veřejnou zprávou, ale s konečným uživatelem. To jsou ti, kteří vlastně posuzují, jestli to funguje nebo ne. Když děláte webovou stránku po své zákazníky a zákazníci řeknou, hele, já nerozumím vůbec ničemu, je to strašně složité, nevyplním jediný formulář, jedinou objednávku, co uděláte, no pokusíte se ty webovky přece změnit. A tak bychom měli postupovat taky. Měl by to být proces, který povede k lepšímu chápání uh, potřeb a požadavků. Dnes i v nejlepším případě máme 75% v těch dvou zemích. Stále ale chápání způsobu, jak se to poskytuje, není nejlepší řešení pro konečného uživatele. Děkuji. Focus on the user. Ano, zaměřit se na uživatele. Takže komise. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vy jste se ptal na konkrétní věci, tři věci. Povědomí o jednotných kontaktních místech. Pokud mluvíte, nezlobte se, ale já nebudu tady šířit informovanost o jednotných kontaktních místech, když to nefunguje. Proč bychom to dělali? Je mi to líto. Ale proč je to povědomí důležité? No, čím víc se bude používat, tím víc můžeme vynakládat tlak na členské státy, tím větší požadavky ze strany eh, podniků nebo subjektů. A pokud šíříte informovanost a povědomí, tak tím větší tlak na členské státy. Naming and shaming kdy skutečně jmenujeme konkrétní vyníky, kdo je na tom dobře, kdo je na tom špatně. To jsou ty informace, které jste viděli dneska, totiž ty rozdíly mezi členskými státy často spočívají v rozdílech mezi organizovaností na místní úrovni a tak dále, ale Katrin, vy jste mluvila konkrétně o Irsku, co se děje tam. Problém, který vidíme tam, je, že je to dobré, co se týče um, informovanosti a uživatelnosti, ale nejsou tam žádné e-postupy. E-, Proč? Protože je to dost cenově náročné a není to součást jejich e-government akčního plánu. Takže se to musí přej, přenést do této oblasti financování. Teď se ptáte, jestli to financuje komise, paní předsedkyně. Momentálně jsou to především členské státy. My máme pro EIDAS a pro e-podpisy nějaké peníze, ale jsou to více-méně členské státy. Že doufáme ve financování z kosme, ale myslím si, že e, státy by měly použít strukturální fondy, tam by toho mohly využít, protože e zpráva, e vláda. To jsou věci, které mohou regionální fondy mm, eh, platit. Ehm, <clears throat> my jsme zahájili postup řízení proti deseti členským státům, protože nám vypršela trpělivost a mm, pokud to nebude v pořádku, tak půjdeme k soudu, čili deset případů těch, kteří neplní základní požadovky. Eh, vidíte, že propojení také se stejnicí o službách v jiných oblastech eh, je umělé, ale tím, že jsme doplnili dobrovolnou část, tak to vlastně ob... rozšíří ten objem. To umělé propojení, to, to musíme zlikvidovat. Eh, myslím, že v praxi se nám to podařilo, mohli bychom to provést i na papíře. Rosa mluvila o jednotném gateway jednotné bráně, což naše komisařka Slidba, na tom mluvím, o tom už mluvíme aktivně, jediný vstup, jediný přístup, aby tam nebylo mnoho přístupových bodů, o tom tady už byla řeč, dále upgrade služeb, jak co se týče obsahu, tak i přátelskosti vůči uživatelům. Dále jste mluvili o tom, že je tady více kontaktních míst, nejen pro služby, ale i pro zboží, pro konstrukci a to se všechno uh, řeší v DG Grow. My se budeme snažit sloučit v rámci té digitální uh, brány, abychom měli jednotné nákupní místo. Děkuji a omlouvám se za to, jak jsem na to reagovala, ale chci říci, že to nebudeme propagovat. Mnoho poslanců to v minulém roce propagovalo, ale když to člověk propaguje, ještě dále, kdy chcete, aby samozpráva a regiony na tom zafungovaly, tak si myslím, že to je klíčové. Ale nemůžete si říct, když se to bude lépe využívat, tak to bude lepší, ale pokud můžeme udělat něco víc, abychom požádali eh, ty, kteří za to odpovídají v našich státech, aby na tom zapracovali ještě větě a ta více. A vy říkáte, že poslanci by se měli zeptat ve vlastních okrscích ohledně toho, jak to má lépe fungovat. A my těch dotazů máme opravdu hodně průběžně, takže tím jsem si jistá, ale určitě je na to lepší řešení, než to, co jsme dělali za posledních šest let. Já ještě konkrétní návrh, pokud mohu. Já jsem chtěla zdůraznit um, povědomí, protože mm, ta tento výbor na, na tom pracuje. A bývalý předseda také. Nechci kritizovat, ale nepřestávejte. Pokud jde o vaše členské státy, můžete si najít složky o konkrétním státě a zjistíte, jaké jsou tam problémy. Takže prosím, ať toho poslanci využijí a mo- takto můžou identifikovat konkrétní problémy. Děkuji, ale já ještě požádám komisi, aby tyto informace přímo poslala všem poslancům za vlastní členské státy. Já vidím, že tady lidé přikivují. Možná, kdyby se to mohlo vyslat podle členského státu každému poslanci za členský stát a vidím, že Eurochamber přikivuje. Ano, vždy jsme připraveni po, pomoci spotřebitelům, občanům, ale my je neustále informujeme o různých kontaktních místech. Kdyby to byla pouze jedna, jedna adresa, myslela jsem, že to bylo Euro Europe, které se bude dělit na různé další adresy, A pokud máme propagovat a šířit informace o 150 adresách, tak je to dost náročné a stojí to i dost času. Možná by se to dalo nějakým způsobem zjednodušit. komise přišla se zajímavou myšlenkou minule ohledně různých nástrojů a vy jste nějak měli robit to video v méně náročné formě. Bylo to tak datově náročné, že jsme to ani nemohli uploadovat režínem. Otázka na komisi. myslím, že tam byla nějaká stránka, kde byl seznam všech těch kontaktních míst. Nevím, jak se jmenuje. Komise chcete na to reagovat? K tomu, co říkala Rosa. Ano, proto máme jednotný digitální gateway. A se by to mělo být Euro Europe, ale o tom jsme ještě nerozhodli. Video, ano, to se přepracovalo, budete ho mít tento týden. A poslední věc. Ano, EUGOV, EUGO síť, omlouvám se, EUGO, tam už je jeden vstupní bod, ale já si myslím, že to musíme sloučit s dalšími um, jednotnými kontaktními místy. Mnohokrát děkuji. Ano, je třeba na tom průběžně pracovat. Děkuji, Joro Šambor, prosím. Eh, nečekejme dalších šest let, snažme se o nějaké zlepšení okamžitě. Okay. Um, So, welcome to... A teď vydáme Johanu Šipkockou, šéfka odboru pro automobilový průmysl z DG Grow. bude informovat výbor o situaci v komisi a o práci, kterou provádí komise ohledně emisí z lehkých vozidel. A všichni víme, že tento výbor se sami už sešil pro projednání novelizace stávajících metod pro emise z těchto vozidel, A to souvisí s naší odpovědností pro schvalování typů vozidel. protože tady je vý, příslušným výborem, výborem právě IMCO. Čili aktuální informace, mluvilo se o tom na plenárce minulý týden, bylo ze strany komise řečeno, že EU nemůže provádět vyšetřování, ale že vyšetřování může provádět každý stát jednotlivě a my to můžeme koordinovat a my také musíme posílit dohled na trhem a myslím, že to se dostane zpátky do tohoto výboru rovněž. Takže já bych ráda pochopila, co děláte pro dotažení eh, vašich metod a jak pracujete na testování v rámci skandálu o falšování stávajících a místních textů. Máte rovněž vypracovat nové procesy ohledně toho, jak mají do konce tohoto roku eh, fungovat výrobci. To musí plnit už do konce příštího roku. Někteří výrobci říkají, musíme to vědět um, přesně. A je to urgentní, 12 měsíců je mm, dost málo, čím dříve, tedy tím lépe. A když se komise k nám dostavila 3. září, už tehdy jsme říkali, musíte s námi více pracovat a snažit se uh, vysvětlit, co se děje, takže my už jsme se k tomu vlastně vyjadřovali před tímto skandálem, takže můžu vám dát slovo. Thank you very much, Madam Chair. In the first place, thank you very much. Děkuji. Za prvé chci poděkovat za to, že máme možnost informovat vás o tom, jak postupuje práce. To se týká toho balíčku Eh, balíčku, který souvisí s emisemi motorových vozidel. Dovolte, abych eh, začala tím, eh, že řeknu, co se odehrálo od září do dnešního dne. Zaprvé chci zdůraznit, že hovoříme o balíčku opatření. Tady jsme začali svou práci už minulý rok, Přijeli jsme první balíček který se týká nových testovacích metod v květnu tohoto roku. Teď to posuzuje Rada i parlament. V tuto chvíli pracujeme na druhém balíčku, který se bude věnovat překračování emisních limitů. Očekáváme příští rok, že se začne pracovat na třetím balíčku. To se bude týkat jak testovacích metod, tak specifických limitů a v neposlední řadě se chceme věnovat i té konformitě servisu. To je práce, to je tak, jak to máme naplánováno, jak zamýšlíme postupovat. Hovoříme o tom a je to velice důležitá věc. Je to tak proto, že máme vážné problémy s kvalitou ovzduší, máme Eh, za to, že eh, velká část znečištění pochází z dýzlových motorů a pracujeme tedy v kontextu evropské legislativy, chystáme implementační opatření. Tedy, co se týká toho druhého balíčku, je potřeba, aby testovací procedury eh, aby byly implementovány včas, je třeba jasné vědět, jaké lhuty průmysl bude mít a druhé, jaké budou specifické parametry těch testů, jaké budou faktory konformity, jaké budou limity. O tom se hovořilo v uplynulých týdnech. Zamýšlíme finalizovat tento balíček, jak nejdříve to bude možné, tedy jakmile dostaneme odezvu od členských států Hovořili jsme o tom, jak by měl ten balíček být strukturovan s komisí. Dostaneme zpětnou vazbu do 16. října a až provedeme analýzu těchto názorů, tak bychom rádi postupovali co nejrychleji k tomu, aby se hlasovalo ve výboru, to je balíček komitologie a rádi bychom předložili do konce měsíce návrh a pokud se nám podaří koncem října hlasovat, tak by ta pravidla mohla být aplikovatelná už od příštího roku. To je tedy místo, kde se nacházíme dnes, kam se hodláme ubírat v příštích týdnech. Pak jsou tady další prvky, které jsme už ohlásili. To je aplikace samotná. Příští rok by to se mělo týkat auto, už bylo obsaženo ta informace ve sdělení komise, aby se nepřekračovaly limity, tak by to mělo být zavedeno do tří let od té doby, co vstoupí v platnost Euro 6, máme tu legislativu Euro 5, což nás zase dostává do roku 2017. To, co navrhuje komise, implikuje, že ten balíček se bude zavádět po krocích. Za prvé to bude aplikovatelné první část od příštího roku, pak po krátkém přechodném období, které, na, které umožní výrobcům zavést potřebnou technologii. Očekáváme, že emisní limity, tedy 80 mg na kilometr, budou platit. To bude ten faktor konformity číslo 1 a mohou tam být to, čemu říkáme statistické odchylky. Tedy to je přesně to, o čem teď eh, hovoříme. Máme před sebou ten regulatorní text a jak už jsem řekla, očekáváme, že diskuse zakončíme v nejbližších týdnech. Na otázku, která se týkala opatření, která byla učiněna členskými státy v rámci šetření výrobců, tak komise nemá vyšetřovací pravomoci, nemáme jiné informace než ty, které dostáváme od členských států. A jak eh, zdůraznila komisařka Beňkovská minulý týden, navrhli jsme koordinovat národní vyšetřovací opatření a navrhujeme jistou platformu pro výměnu informací. Očekáváme zpětnou vazbu o tom, co bylo zatím učiněno a navíc navrhujeme zaangažovat do rozhovoru výzkumná místa, tak abychom mohli definovat problémy, abychom skutečně pochopili, co se stalo a jaká opatření je třeba učinit, aby se ta situace napravila. Takže jsme v kontaktu s členskými státy, měli jsme první schůzku minulý týden, plánujeme organizovat příští týden další. Tam se budeme věnovat ještě podrobnějším otázkám, metodám, které aplikují lhůtám, která tam platí. Pak samozřejmě budeme připraveni uh, poskytnout vám aktuální informace o postupu práce. Děkuji vám. Julia made herself to the floor. Does anybody else want to come in? Někdo by se chtěl z pléna k tomu vyjádřit. Děkuji. Za prvé vám děkuji za vaše informace a chci se zeptat na dvě věci. Jedna otázka. Nové nařízení. Jakým způsobem ta nová pravidla mohou zaručit, že testy opravdu budou vycházet ze skutečných jízdních podmínek na silnici? Jsou tady obavy o tom, jak se bude definovat pracovní den. Je lepší mít definici pracovního dne jako bázi, ale měly by být skutečné reálné podmínky, jako jsou na silnici, ale přesto ta navrhovaná definice, eh, jak to chápu, by, mm, by umožňovala pracovní den, který začíná v půlnoci, zatímco v reálu pracovní den začíná v 9 ráno, kdy se rozjíždíte, stavíte, rozjíždíte, stavíte takže budou ta nová pravidla opravdu reflektovat ty podmínky, za nichž lidé auta používají v každodenním životě. A druhá věc se týká toho, co tady právě zaznělo, podívat se na opatření, jak zajistit, aby takové skandály se v budoucnosti neopakovaly. No, to je problém na jedné straně předpisů, na druhé straně lidí a firm, které porušují předpisy a zákon. Takže krom těch testovacích orgánů je tady otázka, zda komise eh, zvažuje, že by nezávislí výzkumníci zkoumali ty produkty. To není práce pro vědce, kteří pracují na univerzitě, aby zkoumali, jaký je software ve spotřebním zboží. Tam jsou nějaká legislativní omezení, obchodní tajemství a tak dále. Když se podíváme na software v těch přístrojích, tak ten podléhá další ochraně. Takže otázka, zda to šetření povedou dozorčí orgány, zda by to mohly vést nějaké, nějakcí nezávislí výzkumní pracovníci a tak dále. Děkuji. Pascal Durand. Pascal Durand. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s Julí a mám podobnou otázku jako ona a pak ještě další otázku. Komise již několik týdnů zastává tento postoj, vysvětlila to také paní komisařka, když přišla do parlamentu, a totiž, že říká, dobrá, došlo k podvodu, není to pěkné, ale hleďme do budoucnosti a smýšlejme pozitivně. Prostě si rozvažme, co můžeme se změnit, co můžeme udělat jinak. Julia tady již položila odpovídající otázku v USA. Je tomu například tak, že test provádí nejdříve výrobce a potom je to prověřeno právě e, přímo za reálných podmínek užívání automobilu a je zvláštní a překvapivé, že Evropská unie za tímto modelem takto zaostává. Co zajímá mne? Co hodlá učinit komise? Bude to prostřednictvím komisařů či služeb? jak je možné, že komise říká, že se to týká pouze jednoho výrobce automobilů. Mne to poněkud překvapuje, že by to byl skutečně pouze jeden výrobce. Všichni ostatní jsou velmi těžší. Eh, pokud dojde k odhalení takového toho podbodu, většinou se konkurenti snaží eh, si na tom vyzískat kapitál, ale v tomto případě tak tomu není. Je to obrovský podbod, 11 milionů aut, eh, kterých se to týká, největší výrobce celosvětově vůbec se dopustil tohoto podvodu a ostatní eh, k tomu mlčí. To je zvláštní. Takže se ptám, co chce učinit komise. A pak mám jednu obavu. Ano, je jistě dobré hledět eh, směrem vpřed, do budoucna. Ale přesto by mě zajímalo něco, co se týká budou- minulosti. V roce 2008 věděla komise, byla informována komise, o tom, jak vypadá situace například nevládními organizacemi či dalšími zúčastněními stranami. Byla informována o tom, že taková, takovýto software existuje, který byl pak použit? Já mám pocit, že ano a proto si kladu otázku, zda vám mohou v budoucnu důvěřovat, pokud jste v minulosti takto selhali. Budete vůbec z toho schopni se vyrovnat s touto záležitostí a vyvodit odpovídající závěry pro výrobce aut. Mne je jedno, jakým způsobem to vyřešíte, ale pro mě je důležité, aby se to vyřešilo. Protože jde o to, zda spotřebitelé v Evropě mohou důvěřovat Evropské komisi. Zda mohou věřit, že skutečně splní svůj úkol. A já o tom těžce pochybuji. Dále boj s změnou klimatu. Ano, to je otázka, kterou se velmi zabývám, jsem zelený poslanec, ale myslím si, že je to hlavně problém pro zdraví občanů. Organizace VHO říká, že v samotné Francii pouze ročně takovéto praktiky zapříčiní 15 tisíc úmrtí. Je to tedy skandál, který se odehrává každodenně. Máme tady tedy jeden problém, to je problém s konkurencí, máme problém na vnitřním trhu, že jsou, nejsou dodržovány evropské normy a pak máme další obrovský problém a ten se týká zdraví našich občanů. A Evropská komise již po celá léta nic nedělá. Proto bych rád od vás slyšel něco přesvědčivějšího než takové ty výroky, jakože v budoucnu připravíme nový balíček a tak dále. um, we go back Jezdíme domů na víkendy letos v okolí Krakova jsem slyšela poznámky týkající se spolehlivosti dat, která jsou uvedena nejenom na autech, ale všude jinde v podstatě se hovořilo o tom, že podvádějí všichni. To je atmosféra. Spotřebitelům se lže, takže jakmile se objevilo něco u Volkswagenu, tak se objevily otázky, jak to bude s jinými značkami, jak to bude vůbec s jinými přístroji. Jdou tady ty eh, ty neověřitelné, neověřitelné informace. Doufám, že to nejsou zprávy, že třeba štítky o energetické účinnosti na pračkách, myčkách, ledničkách, žehličkách také jsou nespolehlivé. To je opravdu velice nebezpečné pro náš trh, že ztratíme důvěru spotřebitelů v Evropě a na jiných eh, světadílech, takže na to se musíme soustředit. Je třeba vyhnout se takovým problémům v budoucnosti, nejenom v souvislosti s auty. To se týká všech výrobků, které spotřebovávají energie. Naprosto souhlasím s kolegy, že musíme být na nejvýš obezřetní co se týká spolehlivosti informací poskytovaných spotřebitelům. To se týká samozřejmě i našeho vlastního zdraví. Další věc, spotřeba paliv, emise znečišťujících látek, ty informace nebyly rozšířeny o moc dříve a tady jsme se věnovali zprávě pana 10 euro 5, euro 6 a také jsme viděli, že potřebujeme eh, další měření spotřeby pohonných látek v autech. Mě by zajímalo, zda už byl zahájen nějaký trialog, jak se to vyvíjí, jak je to s tou spotřebou pohonných látek a její měření a zda bude možné kontrolovat úroveň emisí, když budeme, zda budeme schopni permanentně kontrolovat emise v případě, že auto je v provozu. Děkuji. Na jedné straně, kdybych se také mohla zeptat, na jedné straně chápu, že pracujete na nových testech, Také jsme slyšeli, že nemáte kompetenci, nemáte moc zahájit vyšetřování, že v podstatě můžete koordinovat vyšetření, vyšetřování. Jeden můj kolega má Volkswagena a ta informace, která se k něm dostává, někdy je kvalitní, ale jsou tady obavy týkající se i dalších operátorů. Mě by tedy zajímalo, co vy slyšíte z členských států o jejich šetření jiných operátorů a jaký harmonogram tady je. A pak taková obecná diskuse o orgánech dozírajících na trh. V jednotném trhu, pokud máte členský stát, který má kompetenci dozírat na trh a dělat testování, tak pak je to tak, že když jeden selže a ono to projde, tak pak se to šíří nekontrolovaně po jednotném trhu. Tedy já si myslím, já bych se chtěla zeptat, zda komise přemýšlí o tom, že by měla mít nějaké nové jiné kompetence, aby mohla vyšetřovat operátory dozírající na trh na úrovni členských států. Mohli byste nám, prosím, vysvětlit trochu, co si myslíte a především zda to bude nějaký nový legislativní návrh, nebo s kým to budete konzultovat, pokud to bude nový legislativní návrh, tak aby bylo jisté, že to bude uděláno pořádně, protože si umím představit, že tady může být obava z těch kompetencí, které by komise mohla mít, jak si myslíte, že to právně provedete, jaký bude harmonogram, jaké budou konzultace s tím spojené a tak dále. Děkuji. Thank you. is a short list of questions from all. No, to byl jenom krátký seznam mých otázek. Much, Madam Chair, and thank you very much. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za všechny otázky, které nám pomůžou vám podrobněji vysvětlit, co děláme, co jsme dělali v uplynulé době a co hodláme dělat v budoucnosti. Chci jasně říct, že se nesnažíme odhlédnout a zavřít oči nad tím, co se stalo. To zdůraznila naše komisařka minulý týden ve Štrasburku. My sledujeme, co dělají členské státy a snažíme se zajistit, že všechno to, co členské státy dělají, je velice konkrétní. Je to konkrétní za prvé pochopit a zjistit, co se kde pokazilo. Zatím nevíme úplně přesně, o co jde a proč se to stalo. Za prvé tedy musíme získat tyto informace a to musí udělat sami členské státy, musí vést vlastní šetření a my očekáváme, že v rámci té platformy, které jsme, kterou jsme nabídli, dostaneme zpětnou vazbu. To je velice komplexní věc a to se neodehraje přes noc, takže musíme stanovit nějaké lhůty a ten proces eh, už ale běží. Za prvé tedy musíme definovat, co se stalo špatně. Jde o to, že když zavedeme nějaký nový systém, tak je třeba, abychom se z toho, co se stali, stalo, ponaučili a zda bychom třeba v té legislativě o emisích měli v tuto chvíli udělat něco jiného. O tom balíčku se stále ještě jedná. Je tedy základem, abychom věděli, proč se to stalo a jak se to mohlo stát. Pak tady bylo pár specifických a eh, obecných otázek, takže vzala bych tu otázku, která je nejfrekventovanější a sice jak efektivní je unijní systém ve srovnání se systémem USA. Ty systémy jsou naprosto odlišné. Nejsem tu od toho, abych posuzovala jejich efektivitu. Uh, Samozřejmě můžeme se hledat co spoučit z toho, co se stalo, ale musíte mít na paměti, že ve Spojených státech se to opírá o prohlášení výrobce. Tady na počátku máme ověření konformity produktu. To je způsob, jak kontrolovat ty produkty a náš systém. My teď hovoříme o tom systému, proč členské státy, tam jsou agentury, které kontrolují vozy uváděné na trh. Také chci vyjasnit dvě věci. Co se týká těch eh, emisí, tak my jsme měli skutečné testy. Ve Spojených státech jsou různé laboratorní testy a cykly, ale jsme naprostým pionýrem v testech v reálném životě. To je tedy důležitá věc. A druhá věc, EPA se pustila do vyšetřování, protože byla informována, e, dostala ty informace, že něco takového může přijít, takže to směřuje k tomu, že zjistit nějaké důkazy není nic jednoduchého. Teď samozřejmě je třeba eliminovat eh, ty nereálné podmínky, to bude součástí té legislativy. Ve Spojených státech se eh, to vyšetřování spustilo, protože dostali jasnou informaci o tom, že ten problém by tam mohl být a díky tomu, že to věděli, tak se jim to podařilo odhalit u konkrétního výrobce a konkrétního modelu. modelu. To je tedy rozdíl mezi systémem naším a systémem ve Spojených státech. Druhá důležitá otázka týká toho, co hodláme dělat, jakým způsobem zahrnout vás a další do diskuse. Začali jsme modifikovat schvalovací systém a letos eh, jsme přišli s konkrétním návrhem. Začala se tím zabývat už i rada, ale kvůli tomu, co se stalo s Volkswagenem, jsme se rozhodli, verifikovat celý ten proces, zda jsou nějaká další opatření, která by snad měla být doplněna ještě do toho skonzultovaného návrhu. Ten návrh byl už interně schválen v komisi a začaly konzultace. Ten proces jsme zastavili a teď reflektujeme opatření, která by možná mohla být doplněna na eh, úrovni kontroly ex ante nebo dozoru trhu, tak aby to všechno bylo daleko konkrétnější. Naprosto s vámi souhlasím, že to je příležitost, jak se na tu situaci podívat znovu, jak hodnotit ten systém, který léta fungoval. Vy navrhujete mít víc nezávislý dozorčí systém, nebo jakým způsobem posílit komisi ano, mohu říct, že jedna z věcí, na kterou se díváme, je cosi jako peer review, kde by národní kontrolní orgány členských států se kontrolovaly sebe navzájem, také by do toho mohla vstoupit komise. My máme to jednotné výzkumné místo, to znamená, že zamýšlíme dát další kompetence komisi, ale to je stále ve stádiu úvah, ještě to není formulováno jako návrh, tak na počátku příštího roku předpokládám, že ten návrh už bude na stole. Všechny další prvky, které se objevují v tom návrhu, to je za prvé opatření dozoru trhu, možnost Eh, těch bezpečnostních klauzulí, lepší výměna informací mezi členskými státy a efektivnější systém, který dnes není až tak rychlý, aby to reagovalo na situaci na trhu. Myslím, že tady máme dobrý přehled, co změnit, jak změnit a proč. Teď to sledujeme a doufám, že počátkem příštího roku přijdeme s konkrétním návrhem. Co se týká vaší otázky, jak reálné je to reálné testování, no, to je dost konkrétní a specifická otázka, tak nechci jít do technických detailů ta obvyklá doba, kdy se jezdí mezi 8 ráno a 7 večerní, to by nám poskytlo dostatečně reprezentativní vzorek k šetření, stejně tak pracovní dny. My si myslíme, že to už je dostatečný zdroj toho, aby nám to poskytlo informace, které nám umožní pochopit, do jaké míry ta auta skutečně jsou kompatibilní s těmi limity to zatím není dostačující. A druhá otázka, ta byla technická, která se týká nezávislosti testování. Toho, tomu se bude věnovat ten čtvrtý balíček, ta konformita servisu. Ano, opravdu diskutujeme o testech ze strany nezávislých orgánů. Když teď hovoříme o opatřeních, která už byla přijata, tak takovéhle nezávislé testování může být variantou. To je součást balíčku a dále to bude posíleno v tom nařízení, které přijde koncem příštího roku. Pak tady ještě byla otázka související s těmi spojenými vozy. To jsou auta jako dneska, která jsou spojená buď se sebou nebo s infrastrukturou, tak aby to mohlo lépe zvládat dopravu, aby doprava byla hladší, aby emise byly pod kontrolou. To je tedy způsob, jak učinit eh, vzorce efektivnější. Takovéto měření emisí na vozidlo by bylo možné. Tady bude ten prvek konektivity, to nebude mít vliv na možnost měření individuálních vozidel, co se týká emisí. I wonder whether I... Teď nevím, jestli jsem vyčerpala všechno. Ještě jedna otázka, která souvisí s tím, že od roku 2008 komise už ví o tomto problému. Ano, my o tom vždy věděli a přijímali jsme konkrétní opatření. Připomínám, pokud jde o redukci emisí NOx, tak první legislativa vstoupila v platnost v roce 2000. A v souvislosti s právami GRC 2011 a 13 jsme vytvořili pracovní skupinu, která začala pracovat na této legislativě i hned. My jsme tedy nečekali na žádné události, žádné nehody. My jsme okamžitě vytvořili expertní skupinu s členskými státy, která pracovala na rozvoji tohoto balíčku, co nějakou dobu trvá vytvoření testovací metody je komplikované. My jsme těch eh, systémů měli několik i v rámci prvního balíčku a pak následují další kroky. Takže já si nemyslím, že komise zanedbávala ten problém, naopak. A jakmile jsme eh, zjistili, o jaký problém jde, tak jsme začali jednat a snad teď už můžeme dokompletovat práci, kterou jsme zahájili v roce 2011. Ještě něco? Abych to řekla srozumitelně, co další výrobci? Spotřebitelé vědí, co provedl Volkswagen, ale co další aktéři na trhu? A než se toto vyšetří na evropské úrovni, bude panovat nejistota na trhu opět. Problém těchto falšovaných zařízení Volkswagenu, to je jasné, ale my jsme eh, to dali do souvislosti i s dalšími uh, výrobci, mohlo by k tomu dojít. My jsme o tom jednali s členskými státy a víme, že mnohé členské státy vyšetřují a zkoumají auta vyrobená jinými výrobci. Tyto informace se dostanou do komisy. 6. října jsme byli informováni do určité míry, ale příští týden nebo možná později by se nám mělo dostat informací o této situaci u jiných výrobců automobilů. Já nevím, jestli tomu dobře rozumím. Takže komise už o tom věděla v roce 2000, že tady je nějaký problém. 2011. <clears throat> Ne, já jsem říkal, že jsme začali eh, pracovat na legislativě, dejme tomu, pro redukce emisí NOx už v roce 2000. Ale k této věci GRC zpráva už byla předložena v roce 2011 a my už začali pracovat v roce 2010. A co vy jste podvodech už věděli v roce 2010 a pak jste na tom nepracovali, vy jste vůbec nic nedělali, takže už to trvá pět let. A široká veřejnost nebo občanská společnost, ať tomu řeknete, jak chcete, o tom nevěděli vůbec nic. Děkuji, paní předsedkyně. Naslouchám vašim odpovědím, ale něco přesně nechápu. Tady se tvrdilo, že od roku 2008 je vám to známo, že od roku 2008 víte, že je tady tak velký rozdíl mezi tím, co udávají výrobci a tím, jak vypadá skutečná situace tím, co zjišťují ekologové. Chápu to, co říká komise, jsou zde různé zájmy, zájmy výrobců na jedné straně a na druhé straně zájmy ochránců životního prostředí. A komise se snaží hájit evropský systém. Hmm. Také chápu to, co bylo řečeno ke kontrolám, ale tak složité ty testy přeci nejsou. Ty taxi existují, já tady nechci opakovat svou otázku, vy jste to pochopili a já také chápu, jak obtížné je pro vás na něco takového odpovědět. Ale již z roku 2008 tedy máte falešné údaje od výrobců. Takže si myslím, že jste se tomu měli věnovat efektivnějším způsobem. A pak ještě druhá věc, která mě rovněž vadí. Řekli jste, že víte vše o tomto softwaru? Já nevím, já o tom nic nevím, já o softwaru nevím vše a vy pravděpodobně také ne a to je problém. Eh, padlo zde, že je to vlastně výrobní tajemství, ale náš úkol zde je chránit spotřebitele. To takzvané výrobní tajemství přece není e, zavedeno proto, aby se skrývaly podvody. Proto je třeba vyzvat Volkswagen, aby e, se vrátil přímo k příčině veškerých problémů a věci objasnil. To by mohlo ušetřit mnoho času a možná bych mohla komise se obrátit přímo na představenstvo Volkswagenu a vyžádat si od představenstva tento software. Myslím si, že by se tím ušetřilo mnoho času a pochopili bychom, jak se ten software e, užívá, jak funguje a mohli bychom pak lépe kontrolovat i ostatní takže by pouze stačilo, by Volkswagen řekl, odkud ten software má. Komise, můžete na to také reagovat? Ale ještě předtím, myslím, že dorazili zástupci komise eh, k poslednímu bodu a my bychom přišli rovnou do této diskuse a v půl bychom mohli skončit už. Myslím, že jsou tady dvě věci, které se zmiňují pod stejným názvem, ale jedná se o dvě různé věci. Jedna věc je, o které víme a co jsme udělali. My mluvíme o nehodách, my jsme snižovali uh, ty limity a zavedli testy feed device, to je něco jiného, to je zařízení, eh, o kterém něco padlo ve zprávě, jakože o jedném důvodu nehody, čili a o důvodu překročení limitů. Tyto byly zakázány v roce 2007, ale vlastně už dlouho mm, předtím jsou známy, jsou zakázány a pokud budou zjištěny, tak to podléhá pokutě. Takže to nesouvisí s tím, co se snažíme napravit v rámci reálných emisí. To, co říkáte ohledně toho, jestli víme, o čem mluvíme. Myslím, že je třeba to definovat a musí se nám to vysvětlit. Musí to vysvětlit členské státy a výrobci. Jaké protokoly uplatnili, aby upravili své motory a pochopitelně to podléhá jejím vyšetřováním. Jehož předmětem je i Volkswagen. Volkswagen musí Německu podat informaci o tom KBA a pak dostane informace komise. A my nemůžeme vyžadovat informace od Volkswagenu, možná ženský stát, ale komise ne. V tomto ohledu čekáme na výsledky vyšetřování a na základě toho rozhodneme o opatřeních. Ohledně složitosti a krátkodobosti a dlouhodobosti. Testy nejsou jednoduchou věcí, ale nestačí vytvořit test. Musíme vytvořit regulatorní rámec. A abychom se vyjádřili k tomu, co je tady důležité, tak musíme mít nějaká opatření, nějaké testy. Tyto testy byly mm, vyprodukovány tak, aby technicky zredukovaly emise NOXu a zároveň čekáme na zpětnou vazbu, která by nás inspirovala k úpravě rámce nebo úpravě různých těchto zařízení či pravidel, pokud to bude nutné. Takže ráda bych ještě zdůraznila, že jakmile jsme zjistili o, o, problém s emisemi, začali jsme jednat a teď finalizujeme pouze jeden z kroků v celkovém procesu. A kdy se setkáváte tedy zase s českými státy? 15. října. A co se, pokud se jedná o proces, tak na konci měsíce. Děkuji za informace a děkuji za vaši ochotu nás informovat. Asi jsem měla říct něco na začátku dnešního jednání. Emiliano Emirone je součástí týmu IMCO, je to nováček. Vítejte, ale má čtyři roky praxe s výborem pro životní prostředí, takže vaše načasování je na nejvýš případné. Protože toto je otázka, kde se musíme jaksi sejdat hlavy dohromady a ohledně dohledu nad trhem, to jsou vlastně věci, které se týkají celé řady věcí. Vítejte a omlouvám se, že jsem to neřekla na úplném začátku. No a teď přejdeme k úplně poslednímu bodu This is in the single market. To o porušení jednotného trhu. Na Gorka. Kerstin je šéfka pro jednotný trh a Maci pro výkon. Naposled, když tady byla komisařka Benkovská ve výboru, tak mluvila asi o pětistech případů porušení, o kterých ví. My často říkáme, co můžeme dělat, abychom pomohli. A je to věc, na kterou já jsem poukázala minulý týden, když se konaly výroční schůzky mezi předsedami výboru parlamentu a komisaři a Říkala jsem, co můžeme dělat, abychom pomohli s prováděním a výkonem a komisař Kejtajnen přivítal tu práci, kterou odvádíme s tím, abychom se snažili eh, vrhnout více světla na případy neplnění povinností, abychom to mohli řešit nejenom v rámci semestru, ale nezávisle na tom během roku. Takže tady padl návrh zorganizovat briefing o konkrétních sektorech, kde k tomu dochází a jaké poučení si z toho můžeme vzít. A také konkrétně kde dochází k úspěchu a co podle vás je úspěšné. Příště se k tomu budeme vyjadřovat víc, ale dnes proběhne pouze první prezentace k této věci a pokud se k tomu chce někdo vyjádřit, pak to budeme, eh, o tom budeme mluvit na koordinátorech a budeme si říkat, jak doladit proces a jak pomoci ve vaší práci. Kirsten. Mnohokrát děkuji. Nejprve musím říci, že porušení, neplnění povinností je součástí širšího cyklu plnění povinností. Schody a na to nemáme žádnou kouzelnou hůlku, protože dnes dochází často k tomu, že co se týče přijímání pravidel, eh, tak je tady velké nadšení, ale čím více se to blíží státu, regionu, obci, tím více to nadšení opadává. My se domníváme, že je třeba pracovat kolem životního cyklu nějakého evropského pravidla, abychom zlepšili schodu, dodržování schody a aby bylo možné zhmotnit veškeré příležitosti, která souvisejí s dodržováním tohoto pravidla. Životní cyklus. Máte navržené přijetí, pak máme transpozici a nám se podařilo dramaticky zlepšit míru transpozice ze strany čínských států. Nicméně ještě dnes často nevíme přesně, co členské státy transponovaly. Oni nám totiž pošlou zákony a pak to nějakou dobu trvá, než se to zpracuje. A my máme nějakou představu, o analýze legislativy, to nějakou dobu trvá, pochopitelně za pomocí také analytických nástrojů. No a pak uplatnění. Co to znamená? Subjekty, občané, operátoři toto budou považovat, používat, ale členský stát to bude také uplatňovat. Tady také analyzujeme situaci a je tady celá řada věcí, které je možné doladit, protože podniky by měly vědět více o svých právech a národní orgány by se měly lépe skoordinovat a vyjmout produkty, které nedodržují pravidla schody. Protože pak je to nekalé vůči ostatním. Není to fér vůči těm, kteří pravidla dodržují. Čili jakmile dojde ke schodě tady, k souhlasu, přesto může dojít k určitým selháním. A to je eh, náš postup, který souvisí s neplněním. 6. října, pošlu vám link, jsme vydali scoreboard. To jsou údoje k 1. května letošního roku a když se na to podíváme, podíváme se na počet případů, bylo jich 749 ještě otevřených případů celkově, což naznačuje pokles od roku 2008, kdy jsme zavedli EU Pilot, mm, proces pro řešení těchto problémů s členskými státy čili je to pokles. V rámci 7, 749 případů 217 eh, má původ ve stížnostech. Paní předsedkyně, eh, rovněž jste se ptala na oblasti nebo sektory, kterých se to dotýká. Tři nejvýznamnější 24% doprava, 22% životní prostředí, a 15 danění. Pak jsou tady ještě velké sektory, jako zeměstnanost a sociální záležitosti 8 7 spotřebitel a spravedlnost a služby a profesní kvalifikace 6 A ty všechny ostatní segmenty zaujímají daleko méně významné místo. Zároveň jste se ptala na problematičtější sektory podle jednotlivých členských států. Pokud bych se podívala na volný pohyb zboží, je to problematičtější v Německu a Francii, zdraví Řecko a Polsko, veřejné zakázky a danění Belgie, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemsko a doprava opět Německo, Řecko, Španělsko, Itálie, Lucembursko, Polsko a Portugalsko. Tady jsou velké klastry v těchto oblastech, které naznačují určitý strukturální problém související s legislativou EU. A jak dlouho trvá vyřešení případu? Průměr je 38 měsíců, ale v některých oblastech to trvá déle, což platí především u daní 55 a půl měsíce služby a profesní kvalifikace, což je stejná délka potraviny a potravinová bezpečnost 16 měsíců a spravedlnost spotřebitele 40 měsíců, životní prostředí 40 finanční služby 42,5 a energie, energetický sektor také 42,5. To jsou sektory, kde řešení věci jedním nebo druhým způsobem trvá déle než průměr. A na druhém konci, tam, kde můžeme řešit věc rychleji, jsou doprava a volný pohyb e, zboží 19 a 22 měsíců. Myslím, že jste se také ptala na typy porušení. No, pokud se podíváme na judikaturu, 31% e, pozdní transpozice směrnice, 18% 18,5 za eh, špatnou transpozici, 22 špatné uplatnění směrnice a 28 špatné uplatnění článku smlouvy. A v zásadě si myslím, že to odpovídá na ty vaše otázky a ráda odpovím na jakékoliv otázky z vaší strany. Sorry, si. Tak eh, právě jsme hovořili o těch emisích znečišťujících ovzduší z aut, o tom, jak dlouho komise měla informace od těch nevládních organizací, že něco je špatně a jak dlouho trvala příprava všech těch procedur a tak dále. Když vám naslouchám a když jsem slyšela, že nachystat toho řízení pro nesplnění provinnosti trvá 44 měsíců, no tak pak už se nedivím ničemu. Děkuji. Myslím, že je to velice důležité, co se týká zajištění toho, aby jednotný trh opravdu fungoval. Když říkáte eh, ta procenta o špatné transpozici, tak eh, jak to opravdu je, jak to je, když že je to kolegislativní proces, jak je to tedy pak tady jste hovořili o tom aspektu nekonformity, nesouladu. Je to špatná interpretace nebo jsou to fundamentální rozdíly při implementaci a špatná aplikace? A všechny ty tři aspekty, říkala jste tady ty klastry, daně, doprava, životní prostředí, Je to těch 24% v dopravě, zahrnuje to málo směrnic nebo je, jsou tam nějaké další dílčí klastry a pak ta konečná věc, hovoří se o transpozici, aplikaci, jak je to s vašimi kompetencemi, co se týká třeba pokut uvalených na členské státy za neaplikaci, protože v konečném efektu jsme podílíme se na legislativě a pro vás i pro nás je pak překvapivé, když slyšíme, že se to neaplikuje. Co můžeme udělat, abychom přinutili členské státy udělat, udělat víc? Takže by mě zajímalo, jak vy to vidíte. tahle ta velmi, velmi zajímavá data. Já bych v podstatě navázala na to, co řekla Kety ohledně eh, té nekonformity nebo nesprávné transpozice Máte eventuálně nějaký přehled o tom, jaká škoda e, různým aktérům tou e, nesprávnou e, transpozicí vzniká, protože pokud se potom bavíme, že infringementy trvají tolik, tolik měsíců či spíše let, tak si myslím, že ta škoda nakonec může, může být docela velká. Ehm, ono to má samozřejmě i aspekt, eh, který se týká vlastně přeshraničních vztahů, protože ehm, bavíme se o různých bariérách přeshraničního obchodu a i na to upozorňují ehm, různé podniky, že eh, v podstatě nemají potom žádnou jistotu a jsou poměrně zmatení z toho, že co platí v jedné zemi, neplatí v jiné zemi a může to být právě eh, v tom mezidobí Eh, kdy eh, je prostě špatně, špatně transponovaná nějaká legislativa. A poslední dotaz se týká toho, když říkáte, že 270 eh, z těch případů jsou vyvolány stížnostmi, zda ty stížnosti vyvolávají nebo do jaké míry se do toho zapojují například spotřebitelské organizace. Can I ask just to help my understanding? Ještě bych se zeptala pro lepší pochopení. Pokud 749 případů teď je v řešení, 270 z nich se opírá o stížnosti. Jaký původ má těch zbývajících 500? Je to tak, že vy jste je identifikovali a potom, pokud je to déle než 40 měsíců, než vyřešíte nějaký případ v oblasti finančních služeb nebo spravedlnosti a ochrany spotřebitele, ale nebo ty lhůty ve volném pohybu osob a zboží, tak jak se můžeme ponaučit z toho, co vy děláte třeba v oblasti dopravy nebo volného pohybu zboží. Je tady něco, co můžeme pak aplikovat v jiných oblastech, tedy je ten základní problém s tím právem ochrany spotřebitele v tom, že e, je to prostě neslučitelné a můžeme tedy nějakým způsobem třeba zkrátit ty velice dlouhé lhůty v některých sektorech využitím zkušenosti z jiných? To by možná mohla být oblast, kde bychom s vámi mohli spolupracovat, kdybychom věděli, že některé sektory jsou 40 měsíců a jiné půl druhého roku. Děkuji. Can you respond to any of those? Můžete na něco z toho prosím reagovat? Pokusím se. Za prvé, ono to netrvá všechny ty měsíce, než se to připraví. To jsou měsíce, které potřebujeme na vyřešení toho problému. Tedy šetření, diskuse s členským státem, identifikace řešení, testování řešení a možná v některých případech pohnat to k soudu, k soudnímu dvoru. To je tedy odpověď, kterou bych vám dala. Pak, jak je to s těmi důvody, proč členské státy implementují pozdě? Ty jsou všemožné. Jde to od vnitřních legislativních procesů, konzultace, všechno možné, ale náš systém je opravdu automatizovaný, pokud členský stát netransponuje v okamžik, kdy má, tak okamžitě zahajujeme to řízení Tady by opravdu také mě, mohla být cesta, když legislativa EU se týká různých sektorů a má být implementována Národním parlamentem. Pak ta otázka, zda v některých oblastech jsme lepší než v jiných. Na to nemám nějakou fundovanou odpověď, ale ono to většinou záleží na typu legislativy, o níž hovoříme. V tuto chvíli v podstatě děláme rentgenové šetření, abychom zjistili, kde jsou ty problémy, ale ta komplexnost legislativy je určitě jedním z argumentů. V oblasti volného pohybu zboží se to vyřeší docela rychle, tam máme ten princip vzájemného uznávání a to je docela zavedené, že se to musí respektovat. Je jasné, že se to respektovat musí, i když se to někdy nerespektuje. To znamená, tím se pak vyřešení té otázky docela usnadňuje. Pokuty. pokuty za nerespektování unijního práva, to je možné až po výroku soudu, ale soud také řídá, že když členský stát nerespektuje unijní právo, tak je tam možnost soukromých kompenzací, to je ta judikatura Frankovič. To je důležitá věc, kterou je třeba mít na paměti. Otázka zněla, zda můžeme měřit míru škod pocházejících z nedostatku respektování unijních pravidel. Musím říct, že to je asi hrozně složité. A máme jenom velice malé důkazy sem tam v nějakých oblastech, ale nic v širším spektru. Doufáme, že kontrola povede k tomu, že se v tom budeme lépe orientovat. Původ různých případů, jak už jsem řekla, že prakticky polovina pochází ze stížností, další jsou automatické procedury, o kterých jsem hovořila, nedostatečná komunikace a pak jsou tam také věci, které začínáme ex officio. V podstatě máme tedy tři kanály, které se zbíhají potom v tom konečném počtu. No, jak se ponaučit? Z čeho se můžeme ponaučit? ponaučit, co nám ta data říkají, nad rámec těch jednotlivých případů. No, to je součást zase toho rengenového šetření, ale je spíš zjevné, že komplexnost zákona, který má být, nebo práva, které má být eh, implementováno a, a všechny ty souvislosti nejenom na straně ekonomických operátorů, ale i na straně vlád, protože Vláda se podílí na vyjednávání textu v procesu kolegislativy. Často to není vláda, která pak píše tu implementující legislativu a nikdy to není vláda, která ten text potom musí aplikovat. Takže tady jsou další přenosy informací a chápání evropské legislativy. Proto jsem řekla na počátku, že ten životní cyklus evropského práva zajišťuje, abych došlo k pochopení eh, té konformity, ale jde o to, aby všichni zúčastnění v tom řetězci počínají národním parlamentem si byli vědomi těch možností, která, které vytvoří ten zákon, to právo pro jejich občany, tak to je to, co by rozšířilo to povědomí o té konformitě a užitečnosti pro jednotný trh. To jsou tedy mé odpovědi, ale samozřejmě, eh, že jsem odpov- připravená odpovědět na další Mohli byste nám to prosím poslat, možná z toho vyplynou nějaké další otázky. Uvidíme, jak je to s případy, s vyřešenými případy a tak dále. Ano, ráda to udělám, protože to je v podstatě to, co jsme už zveřejňovali, to skóre těch řízení pro naplnění povinností v oblasti jednotného trhu. Sejdeme se zítra ráno a budeme se věnovat dalším bodům. Zítra odpoledne máme pak společné zasedání. Děkuji vám. They were very friendly, but I, I